Welcome to this uh, employment committee meeting. Eh, vítám vás na eh, zasedání výboru EMPL. Eh, není nás mnoho, ale doufáme, že nás dorazí více ještě před hlasováním. V parlamentu máme problémy s elektronickými systémy A to je jeden z těch důvodů, proč je nás tady tak málo. Nepodařilo se nám totiž poslancům rozesílat informace a doufáme, že to bude brzy vyřešeno, pokud tedy eh, to zatím eh, pokud to ještě nenastalo. Takže Máme kromě finštiny, eh, lotyštiny, litevštiny, bulharštiny a chorvačtiny všechny jazyky k dispozici a možná bychom měli nejdříve schválit program jednání. Ano, schváleno. A dostáváme se tedy k bodu 3, což jsou eh, lepší služby pro dovednosti a kvalifikace Europass. Debaty byly zahájeny dávno a největší problém pro Evropa spočívá v tom, že Rada prezentovala novou strukturu Europasu a my se snažíme na technické úrovni zanalizovat rozdíly, pokud se týče reálných kontaktů. Komise nám zaslala informace a doufáme, že to bude brzy vyřešené a budeme moci zahájit debaty o politickém obsahu Europasu. No a já myslím, že je čas dát slovo panu Manovi, který je zpravodajem. Můžete nás uvést do problematiky, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, sepsali jsme zprávu a já jsem měl tu čest za výbor EMPL, spolupracovali jsme s výborem kulturním a myslím, že jsme navázali dobré vztahy s kolegou Malinovem. Hlasovalo se 21. června a výsledek byl poměrně přesvědčivý. 69 byly, eh, hlasů bylo pro, jeden proti, čtyři se zdrželi. Mandát pro jednání 64 hlasů pro čtyři proti dva se zdrželi. Proběhl první trialog za vedení eh, naší paní předsedkyni Ulsko, která to eh, vedla velice suverénně. My jsme chtěli dát najevo, že máme k dispozici moderní nástroje a že eh, výsledky se eh, dalo tedy do to, se nám podařilo dát tohoto, do tohoto Europasu. Evropa se eh, zaměřuje jak na zaměstnance, tak na ty, kteří se chtějí něco učit eh, jako podnikatele a mm, akceptovat výsledky Europasu. To znamená, že se, to, se tady jedná o kvalifikaci a o profese, ale mm, pokud se týče systému ESCO, eh, tady se lišíme od komise. Eh, Ten systém, který se dosud eh, neprosadil. Důležité je tady říci, <clears throat> že my se snažíme zajistit to, aby Europas byl nadále dobrovolný, podobně jako ECOR. Tehdy jsem taky byl zpravodajem za Evropský parlament, čili v tom kvalifikačním rámci, Evropský kvalifikační rámec, to je, eh, tam jsme také chtěli, aby to bylo dobrovolné a aby vše bylo jenom přehlednější. Eh, ten trialog proběhl 10. října, pozice byly celkem jasné, eh, bylo jasné, na čem se shodují výbor Empl a Kult. My jsme de facto chtěli zúraznit, že modernizujeme naše instrumenty. Chtěli jsme větší transparentnost při kvalifikaci a v oblasti dovedností. Také je nejvyšší čas postoupit další krok, protože eh, naposledy jsme se tím zabývali v roce 2004. Nepřejeme si ovšem žádný nástroj, který by byl eh, jakousi radikalizací. Kolega Malinov, který tady dnes bohužel nemůže být, eh, poukazuje také na to, jak důležité je to, aby dovednosti byly nejenom eh, dobře publikovány členskými zeměmi, ale aby s tím byly seznámeny také jednotliví aktéři. Čili je to celkově eh, užitečný nástroj. Eh, zástupkyně rady za estonské předsednictví eh, se s námi 27. září zhodla, tedy v radě bylo dosaženo shody a zdá se, že stanovisko rady od toho našeho není příliš vzdáleno. E, kolega Malinov se zabývá články 1 a 2, tam jde o e, zajištění e, toho dobrovolného aspektu, to je velice důležitá věc. A v článku 3 šlo o informační systémy, které zde byly důležité, a v článcích 4 a 9 šlo o ochranu dat. Já Osobně jsem se zabýval tématem článku 5 a to jsou té kvalifikace podle Europasu. A tady jde o zajištění toho, aby příslušné orgány v členských zemích a profesní svazy a instituce, aby se také mohly zapojit. Pokud se týče tématu ESCO, to je pro nás důležité. Je to něco, co se snažila prosadit Evropská komise, ale rada ani parlament si to nepřejí. Není to základ pro naší práci, poněvadž zatím to není příliš známo eh, v členských zemích. Eh, Evropská komise se to snažila prosadit s určitým stupněm centralizace, to si nepřejeme. Chtěli jsme, aby členské země byly zapojeny do procesu články 7 a 8, tam šlo o implementaci a postup eh, sledování. My jsme chtěli, aby eh, v Evropě eh, to bylo srozumitelné také pro starší lidi a pro lidi znevýhodněné. My si nepřejeme žádné nové struktury, tady se s radou shodujeme na tématu ESCO a u článku 11 tady je také eh, struktura, aby byla zachována takto v chtějí členské a podobně článek 9. 9. listopadu máme naplánovaný druhý trialog a myslím, že jsme připraveni dobře. Čili eh, my se shodujeme v řadě bodů s členskými zeměmi, to je dobrý výsledek. No a u komise tady budeme muset ještě eh, pokračovat v technických jednáních, to bude 24. Eh, bude eh, setkání stínových zpravodajů, další 3. listopadu, potom trialog 9. a další trialog 3. potom 7. prosince. Já věřím, že se shodneme, poněvadž ty základní principy máme na dosah a pokud se týče ty struktury, eh, těch struktur, tak to myslím, že se také dohodneme. Eh, příště vám o tom snad řeknu více. Atmosféra byla dobrá, nová struktura a rady s tím také nemáme velkou, e, velký problém a myslím, že řada členských zemí se přiblížila našim stanoviskům, takže ten Europass by se mohl stát celkem úspěšným modelem. Děkuji za tuto zprávu. Já mohu potvrdit, co jste řekl vy. E, a sice, že ten eh, začátek eh, byl velice dobrý začátek s dalšími aktéry v našem systému. Eh, přeje si k tomu někdo další něco říci? prosím? Zdá se, že ne. Není nás tady mnoho jako poslanců stále. Možná paní Jurčák, která tedy z DG Employment. A tady máme ještě jeden hlas. Ano, já jsem chtěla eh, jenom potvrdit eh, tu dobrou spolupráci také na technické úrovni. Myslím, že eh, postupujeme docela dobře. My velice rádi dáme k dispozici všechny informace vašim asistentům, sekretariátu a tak dále, včetně historie vývoje toho textu. A my věříme, že se nám eh, podaří jako spolu legislativcům dosáhnout dobrého pokroku. Děkuji. A tím se dostáváme k bodu 4 na našem programu, čili začínáme hlasovat. Já předpokládám, že víc nás už asi nebude, Eh, jak jsem řekla, měli jsme tady v Evropském parlamentu eh, technické problémy. Nepodařilo se nám skontaktovat eh, některé poslance prostřednictvím mailu a dalších zpráv. Nicméně začneme hlasovat. Za sedm minut. Za sedm minut. Počkáme tedy do 9. hodiny 30. minuty, která je stanovena. Takže máme do sedmi, tedy těch sedm minut přestávku, pak začneme. Takže přátelé, pokud se posadíte, můžeme začít s hlasováním. A naše první hlasování se týká stanoviska ohledně mobilizace eh, od Almavivy eh, z Itálie. Je to eh, týká se to globalizačního fondu, takže všechny odstavce kromě čtyřky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh ALDE eh, ohledně odstavce 4 byl stažen. To znamená, že budeme hlasovat o odstavci 4 podle návrhu EPP. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme toto hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je schválen 22 hlasy. Omlouvám se, říká předsedkyně. Vidíte to na monitorech. Eh, návrh byl schválen 22 hlasy. A to znamená, že tedy je přijatý. A teď konečné hlasování. Samozřejmě k tomuto stanovisku zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen 33 hlasy. To znamená, že můžeme začít s kompromisem 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A teď můžeme eh, hlasovat ještě, eh, co se těch, kteří přišli později týče o implementaci strategie v oblasti disability, takže nejprve kompromis 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A návrh 101, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 102, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto.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 takže kompromis 5 se ruší, protože byl přijat návrh 119. Takže kompromis 5, ne, je to jinak, kompromis 5 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 123 společně se 117 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 7 společně s návrhem ne, opravuje se předsedkyně sedmička samotná pro, proti, zdržel se, schváleno. Pety 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. Pety 33 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 131 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 144 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 145 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 149 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 153 pro, proti, držel se, schváleno. Návrh 158 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 172 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 176 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 177 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 179 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 180 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 185 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 186 pro, proti, zdržel se, e, schváleno. Kompromis 12 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, kompromis 12, zahajuji hlasování. Na, e, teď je hlasování ukončeno. Návrh je schválen 24 hlasy. Kompromis 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 17 pro, proti, zdržel se, schváleno návrh 100, 209 eh, pardon, pro, proti, zdržel se schváleno. Kon, zkontrolujeme elektronicky 209, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen 17 hlasy. Kompromis 18 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 215 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 225 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 20 pro, proti, zkontrolujeme dvacítku elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen 26 hlasy. Pokračujeme s návrhem 232 pro, proti, držel se zamítnuto. Návrh 233 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 234 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 21 pro, proti, nevidím, jak hlasujete. Zkusíme to ještě jednou. Kde je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Návrh 224 ne, 244 a k tomu 242 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 246 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se schváleno. 248 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 249 Nehlasuje se. 251 pro, proti, zdržel se, schváleno. 252 pro, proti, zdržel se, schváleno. Zkontrolujeme 252, zahajuji hlasování. A teď je hlasování ukončeno. Jedna, 252 schválena 28 hlasy. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 28 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 29 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 275 pro, proti, zdržel se, schváleno návrh 277 pro, proti, zdržel se, řekl bych, eh, že to raději zkontrolujeme, 277, zahajuji hlasování a hlasování je teď ukončeno. Návrh je schválen 27 hlasy. Návrh 276 pro, proti, držel se, schváleno. Culture 6 pro, proti, držel se, schváleno. Culture 8 pro, proti, zdržel se, schváleno. Culture 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. Culture 12 pro, proti, je to první část, říká předsedkyně. Takže ještě jednou znova, Culture 12, první část, pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme Culture 12, první část, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen 22 hlasy. A teď Culture 17. Sedmnáctka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Culture 23, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Culture 25, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 30, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 31, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 288 pro. Omlouvám se, říká předsedkyně, 289. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 290 pro, proti, Držel se, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky 290, zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno. Návrh je schválen 25 hlasy. A teď je na řadě kompromis 32 pro, proti, Držel se, schváleno. Kompromis 43 pro, pardon, 33 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 295 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 34 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 35 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 306 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 36 pro, proti, zdržel se, schváleno. nv 5 pro, proti, zdržel se, schváleno. nv 7 pro, proti, držel se, schváleno. Envy 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. Envy 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. Envy 32 pro, proti, zdržel se, schváleno. Envy 34 pro, proti, zdržel se, schváleno. Zkontrolujeme Envy 34, zahajuji hlasování, končím hlasování. Návrh je schválen 24 hlasy. NV 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. NV40, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. NV41 eh, eh, schváleno. Kompromis 37, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Návrh 317 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 318 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 320 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 321 ne, je to mimo rámec, takže jdeme ke kompromisu 38 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 323 pro, proti, zdržel se, schváleno. 324 pro, proti, zdržel se, schváleno. 325 pro, proti, zdržel se, schváleno. 327 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 39 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 331 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 332 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 41 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 42 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 339 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 340 pro, proti, zdržel se schváleno. Pety 29 pro, proti, zdržel se schváleno, návrh 341 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 43 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 44 pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis ne, návrh 346 pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis 45 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 350 pro, proti, zdržel se, řekla bych zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky 350, zahajuji hlasování, končím hlasování a návrh je schválen 27 hlasy. 351 pro, proti, zdržel se schváleno, Návrh 352 pro, proti, zdržel se schváleno. 353 pro, proti, zdržel se schváleno. 354 pro, proti, zdržel se schváleno. 355 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 46 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 357 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 47 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 365 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 366 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 48 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 49 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 50 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 51 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 377 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 52 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 53 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 54 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 387 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 55 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 56 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 57 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 58 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 400 pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 59 pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 405 pro, proti, zdržel se schváleno. 406 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 60 pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 61 pro, proti, zdržel se schváleno. Pety 30 pro, <coughs> proti, zdržel se eh, zamítnuto. Zkontrolujeme elektronicky. Pety 30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh je zamítnut 24 hlasy. Kompromis 62 pro, proti, zdrželo se schváleno. Kompromis 63 pro, proti, zdrželo se schváleno. Návrh 419 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 420 pro, proti, zdržel se schváleno. Návrh 421 společně s návrhem 499 pro, proti, zdržel se schváleno. 422 pro, proti, zdržel se schváleno návrh 424 pro, proti, zdržel se schváleno, 425 pro, proti, zdržel se schváleno, 426 se ruší a teď se dostáváme k pety 1, první část, pro, proti, zdržel se schváleno. Pety eh, druhá část, pro, proti. Takže ještě jednou pety 2 pro, proti, zdržel se schváleno. Pety 5 pro, proti, zdržel se schváleno. Pety 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 18 eh, pro, proti, zdržel se zamítnuto.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 Now we are on the next voting list. The voting session is not over. Ale ještě nás čeká další hlasovací seznam. Budeme hlasovat o, o boji proti nerovnostem. Začínáme kompromisem A. Kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozněcí návrh 97, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis B, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis D, pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis F, pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis G, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis E, e přijato. Kompromis H, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 137 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis I pro, proti, zdržel se, přijato. Část 2. Pozněcí návrh 140, ten, o tom se bude hlasovat ještě nad rámec kompromisu A. Kde pro proti zdržel se, kon, zkontrolujeme část 2, zahajuji tedy hlasování. A končím hlasování. Přijato 21 hlasů pro. Kompromis K, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis je, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 157, kdo je pro, proti, zdržel se, asi zamítnuto. Zkontrolujeme. 157, zahajuji hlasování tedy a končím hlasování. A je to opravdu zamítnuto. Eh, první část pro proti zdržel se eh, přijato, druhá část pro proti zdržel se zamítnuto. 11 osob musí být pro. Budeme hlasovat jmenovitě k kompromisu L. Já končím hlasování. Kompromis N, kde pro, proti, zdržel se. Přijato, kde pro, proti, zdržel se. Přijato. 176 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Kompromis P, pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis R. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Q. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 194. Kompromis S. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato kompromis U, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kom, Ekon jedna, druhá část, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis T, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis V, pro, proti, zdržel se, přijato. 205 První část, kdo pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdržel se. Já myslím, že to bylo přijato. Kompromis dvojitá V. Pro, proti, zdržel se. Přijato a a kde pro, proti, zdržel se. Přijato. X, kde pro, proti, zdržel se. Přijato z, bude pro, proti, zdržel se. Přijato. Y pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis BBB. Jmenovité hlasování. S a D. O to požádalo. Stále ještě jedenáct. Je to tak? Kompromis BBB. BB 11, opět 11 hlasů. Zahajuji hlasování ke kompromisu BB. Končím hlasování. A je to zamítnuto. Začínáme 224, 225 a 226. To jsou pozměňovací návrhy, které jsou identické. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Já zahajuji a končím hlasování. 24 hlasů pro. A teď přejdeme ke kompromisu CC. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis DD. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 223, kde pro, proti, zdržel se. Ověříme se to, 243. Nevidím přesně, kolik lidí hlasovalo, takže zahoji hlasování, končím hlasování a k pozdějacímu návrhu 243 je to zamítnuto. Teď oddělené hlasování EPP. pozdějací návrh 244, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis EE. SAD žádali o jmenovité hlasování. Zase je vás je 11, dobře. Je to tady jmenovité hlasování ke kompromisu EE. E. Je to přijato o tři hlasy. FF na straně 15. Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato GG, kdo je pro, proti, zdržel se, a přijato. HH, jmenovité hlasování žádá SAD a je vás zase 11. Není nutné tedy si stoupnout. Já zahajuji hlasování ke kompromisu. Aha. Končím hlasování. A je to přijato o 28 hlasů. Budeme pokračovat. Ha, ha, ha. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 270. Je to oddělené hlasování EPP u první části, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto, pře- přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 271, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 274, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 274, kontrola. Zahajuji hlasování, končím hlasování a bylo schváleno. 275. Tak kdo je pro? Výmaz 275. Kdo je proti? Zkontrolujeme. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Je to pozměňovací návrh 275, kdy je zde snaha o výmaz. Končím hlasování. Přijato. Takže přejdeme k kompromisu číslo 2 přímo rovnou. A já zahajuji hlasování. Ne. Tak kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis je je. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Káka, Kdo je pro? Zdržel se? Uh, přijato. 293, kde pro, proti, zdržel se přijato. 294, kde pro, proti, zdržel se přijato. LL, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 306, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis MM, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis NN, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. OO, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 326, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Oddělené hlasování u 327, kdo je pro, první část kdo je proti? U druhé části, kdo je pro, proti? Asi to, ale zkontrolujeme si druhou část, abychom si byli jistí, že to je správně. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Je to zamítnuto. Pápa, Kdo pro, proti, zdržel se? schváleno. QQ, kdo je pro, proti, zdržel se. Eh, schváleno. 345, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. RR, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis SS. kde pro, proti, zdržel se, přijato. Ekon 2, druhá část, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis TT, jmenovité uh, hlasování žádá T je vás stále 11, výborně. A já zahajuji hlasování ke kompromisu TT. Končím hlasování a je to XX, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 361, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato Kompromis UU, jmenovité hlasování, zase žádá SAD, je vás nadále 11, takže budeme hlasovat. A já zahajuji hlasování. A teď končím hlasování. Je to zamítnuto o 27 hlasů. Pozměňovací návrh 363, kde pro, proti, zdržel se. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato o 25 hlasů. 370. A kdo je pro, proti, zdržel se. Asi zamítnuto, ale měli bychom zkontrolovat, takže pozměňovací návrh 370, já zahajuji hlasování, končím hlasování a je to o 22 hlasů méně, takže zamítnuto. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 369. Kdo je pro, proti, zdržel se e, zamítnuto. Budeme si to muset ověřit, takže pozměňovací návrh 369. Já zahajuji hlasování, končím hlasování. A přijato o 23 hlasů. 373, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis VV, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, Původní text, odstavec 31. Kde pro? Proti? zdržel se. Odstavec 31. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Třista 80 EPP žádá oddělené hlasování, takže budeme hlasovat o první části. bude pro, proti? Asi je to přijato. kde pro druhou část, proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis. Dvojitá V, dvojitá V. kde pro, proti? Zdržel se přijato. Kompromis. Y, Y. kde pro, proti? Zdržel se Přijato. Ano, je to Y. 389. Kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Nebudeme hlasovat o 390 a rovnou přecházíme ke kompromisu ZZ. Kdo je pro, proti, zdržel se. Zkontrolujeme, ověříme stav hlasování, nevíme. Zahajuji hlasování o kompromisu ZZ a končím hlasování. A je to zamítnuto o 23 hlasů. Pozměňovací návrh 391, kde pro, proti, zdržel se. 391. Zahajuji hlasování, končím hlasování. A schváleno o 25 hlasů. 394, kdo pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, kontrola, 394, kontrola, zahajuji hlasování. Končím hlasování prošlo o 25 hlasů. Přecházíme k pozměňovacímu návrhu 395, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto kontrola 395 a já končím hlasování. Zamítnuto o 25 hlasů. Kompromis ZA. kde pro, proti ZA. Pro, kde pro, proti, zdržel se. Končím hlasování. Prošlo o 26 hlasů. ZP, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, kontrola, ZB a já zahajuji hlasování a končím hlasování a prošlo o 24 hlasů. 400, pozněcí návrh 400, kdo je pro, proti, zdržel se kontrola. Zahajuji hlasování a končím hlasování. A zamítnu to o 24 hlasů. V 401 a 402 padají, takže přecházíme ke kompromisu ZZ, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Pozněcí návrh 10, kde pro, proti, zdržel se, asi přijato. Kontrola, pozněcí návrh 10. Zahajuji hlasování a končím hlasování přijato o 22 hlasů. A přecházíme k pozněcímu návrhu 16 u úvodních ustanovení, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozněcí návrh kompromis AB, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozněcí návrh 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis A, C, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A konci, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AD, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis AF, kdo je pro, proti, zdržel se přijato a pozměňací návrh 27, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, kompromis a E, kde pro, proti, zdržel se přijato a pozměňací návrh 31, kde pro, proti, zdržel se přijato, kompromis a G, kde pro, proti, zdržel se přijato. A H, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. 38, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola, pozněcí návrh 38. Končím hlasování. Zamítnuto o 24 hlasů. 39, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto, kompromis a i, kde pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis a g kde pro, proti, zdržel se, přijato, AK, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 46, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 47, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A L Kdo je pro, proti, zdržel se. A M. Kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. 54, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kontrola. Pozněcí návrh 54. The vote is open on amendment. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A prošlo o 22 hlasů. Hlasujeme o pozněcím návrhu 55, kde pro, proti, zdržel se Přijato. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis AM. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto o 22 hlasů. 64, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 65, kde pro? Proti, zdržel se, přijato. 66, kde pro? proti, zdržel se, přijato. 66 pro, proti, zdržel se, kontrola 67. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je to zamítnuto o 21 hlasů. 69, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut kompromis A, O, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 77, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 78, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 79, kde pro, proti, zdržel se, asi přijato. Kontrola. Pozněcí návrh 79, zahoji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto o 22 hlasů. 81, kde pro, proti, zdržel se přijato. 82, kde pro, proti, zdržel se přijato. 83, kde pro, proti, zdržel se přijato a budeme hlasovat o celé zprávě ve znění pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování a končím hlasování. 37 pro. Děkuji mnohokrát zpravodaji. Okay. We will soon proceed with uh, Mr. Budeme pokračovat zprávou pana Lavrelesa Máte minutu na to, abyste opustili v tichosti sál. Um, Budeme pokračovat.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 Eh, finanční eh, ustanovení platná pro obecný rozpočet Unie. Prosila bych o stišení eh, hovoru v sále a dávám slovo zpravodaje panu Ravli Leovi. Pokud jste připraven, prosím máte slovo. A ještě prosím skutečně o klid v sále. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, velmi stručně od hlasování ve výboru ohledně mého návrhu stanoviska k finančním pravidlům k rozpočtu Evropské unie Omnibus, kde je vlastně otázka kompetentnosti komise ohledně čtyř fondů 1, 2 a ISI. Jsem začal vyjednávání, ke kterému jsem obdržel od vás mandát v, eh, v trialogu. A teď vám řeknu, jak to vypadá. Zatím se se setkali eh, účastníci trialogu dvakrát, bylo to užitečné, protože se nakonec podařilo dospět ke konsensu mezi naším mandátem a pozicemi komise a rady. E, cílem tohoto e, zhodnocení v polovině období víceletého finančního rámce bylo zjednodušit e, jak pravidla, tak zajistit větší flexibilitu fondu. Myslím, že jednání jdou dobrým směrem, protože se nám již podařilo dohodnout v trialogu několik témat, Zůstává ještě několik bodů, nejsou to ty nejmenší, ale zůstávám v tomto směru plný důvěry a věřím, že trialog, eh, který je naplánován na začátek listopadu, bude znamenat už závěr celého procesu. Eh, pokusím se vám říct několik podrobností. Ohledně FSE, eh, tak kritérium objektivity hodnotící eh, program a jeho eh, úspěšnost, eh, tak tam jsme se rozhodli rozpočet vnímat jako jeden takové, jako takovéto kritérium a Eh, díky sociálním demokratům a zeleným eh, jsme také včlenili do textu eh, odkaz na pravidlo, které by bylo stejné pro oba fondy. Myslím si, že to je pozitivní věc a k bodům, které zůstávají ještě otevřené a budou vyjednávány. Čekáme na vyhlášení komise ohledně případné derogace vzhledem k pravidlu de minimis. A následně po návrhu, který jsem předložil a který vy jste schválili, jde o e, zvýšení e, na 150 tisíc euro e, toho stropu pro FSE. Tam to ještě je předmětem jednání a doufejme, že to další zasedání trialogu schválí. Jedná se o dvouleté období pro další fondy by zůstal strop na 100 tisících eur. A ohledně FEAD, tak tady jsme měli problém s formulací, která nebyla všude stejná v nařízení, takže výklad byl nejednotný. Eh, občas se hovořilo o pozastavení, občas o přerušení, co se týče pladeb členským státům. Dohoda, ke které nakonec tři strany dospěly, eh, byla eh, přijmout výraz pozastavení, suspension a uvést ho v celém textu a eh, ohledně FN, tak tam jsme také dospěli k dohodě eh, a je nutno tento fond, je možno tento fond na skupiny podniků kolektivně, eh, tam, kde tyto podniky sdílí jeden sektor, či nacházejí se v jednom regionu. A myslíme si, že to je krok velmi správným směrem. A ohledně, k, ohledně tedy k Eh, nárokovosti, eh, tak tam eh, hovoříme o 20% nezaměstnanosti podle posledních údajů. To zase bude mít za důsledek, že se vyhneme různým interpretacím podle zemí. A teď ještě k programu IZI a pro, procenta rozpočtu takže EURES a mikrofinance v jednotlivých tematických sekcích, to zatím zůstává pozastaveno, či lépe řečeno bude předmětem dalšího jednání. Nicméně věřím, že se blížíme k jakémusi koncensu a doufám, že budeme moci brzy dospět k dohodě k, tomu, k tomuto tématu. V mezičase rada navrhla alespoň 45 pro progres a 18 pro další dva, což se blíží našemu návrhu, ale i když se e, tomu blíží, tak stále ještě zůstává představa rady příliš daleko od naší. Myslíme si, že to je příliš nízké procento a proto budeme dále s radou vyjednávat a pokusíme eh, se nakonec vyrukovat s argumenty, které naše eh, partnery přesvědčí. Takže takhle to vypadá. Chci upřesnit, že jak vidíte, respektovali jsme mandát, který nám výbor Empl dal. Konečná dohoda trialogu bude předložena také k hlasování v výboru Empl, dřív než to půjde na plenárku. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům, alespoň těm, které, s kterými jsem se setkal, kteří mi pomohli a stále pomáhají. E, e, konkrétně jde o kolegy Pirinského a Silinkoloviče. Chci jim velice poděkovat. Rovněž e, děkuji všem spolupracovníkům frakce a mým vlastním spolupracovníkům, kteří odvádějí fantastickou práci. E, v tomto směru. E, je to má první zpráva, e, takže o to víc si toho cením. Pokud chcete, tak mi klaďte otázky. Pokud na ně nedokážu odpovědět zde, tak vám odpovím písemně. Děkuji za pozornost. You, Děkuji vám, pane kolego. Vždycky musí být jedno poprvé. člověk není nikdy úplným profesionálem, vždy je všechno jako poprvé, protože máme tolik nejrůznějších témat. I'll give the floor to uh, uh, Mr. Perinsky. Thank you, Madam Chair. I have... Děkuji, paní předsedkyně. Já k tomu celkem nemám moc co dodat. Chtěl bych vyjádřit ocenění Eh, toho, jak zpravodaj eh, se zhostil tohoto úkolu a také eh, našim dalším spolupracovníkům. Máme tady paní Trebesius? Ne. Pan Selimovič už nás také opustil. Paní López tady rovněž není. Pani Monika Vana ne. A nikdo, nikdo je nenahrazuje a ani paní, pan Dominik Mátán tady není. Je zde, prosím, zástupce komise? Ano, paní Felaj. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych za komisi chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji a parlamentu za plodné jednání. Podařilo se nám pokročit v řadě otázek a věříme, že eh, bude ještě eh, to, si to vyžadovat určité drobné úsilí, ale že ve příštím trialogu se nám podaří vše uzavřít a dotáhnout do konce. Děkuji. Děkuji. Pane Lavile, přejete si něco dodat? Ne. Je vidět, že poslanci jsou vyčerpáni hlasováním a my e, jsme tedy velice popředu oproti našemu programu. Máme tady ještě jeden důležitý bod a já nevím, jestli to všichni víte, protože parlament poněkud zápasí s e-mailovými a dalšími informačními systémy. Ale v 11.15 proběhne prezentace o aktuálním stavu procesu vyhlášení sociálního pilíře. Zde v parlamentu eh, zaznělo mnoho otázek, taktéž v našem výboru. A na posledním zasedání koordinátoru proběhla hloubková debata. My jsme požádali eh, Šerpy, pana van de Kendelera a paní Rodriguez, aby se dostavili k nám do výboru, ale oni to mají naplánováno až na 11.15 což eh, znamená, že nás tady v té době bude ještě méně. Ale přesto doufám, že někteří z vás se rozhodnou zůstat, poněvadž i to má co si společného s naším zastoupením. Naše stanovisko je takové, že tento tato proklamace o sociální pilíři je naší kompetencí, tedy našeho výboru. Ale zdá se, že náš výbor momentálně není oficiálně zastoupen. V podstatě měli by to být i dva šerpové zvolení panem Tajánem, A já si myslím, že by bylo skutku užitečné a správné, kdyby eh, také náš výbor jako příslušný výbor se do tohoto nějakým způsobem zapojil a tím se budeme zabývat 11.15, eh, kdy nám tady přijdou pan van Kendelere a paní Rodríguez eh, říci, jak se situace vyvíjí, tak já doufám, že aspoň někteří z vás se tady vrátí na 11.15. abychom mohli projednat to, jak budeme pokračovat. Rovněž jsme zaslali dopis panu předsedovi Tajanimu po zasedání koordinátorů poněvadž koordinátoři za všechny politické skupiny považují za velmi nestandardní to, aby výbor, eh, který eh, de facto zodpovídá za sociální agendu, není oficiálně zastoupen ani přizván eh, na rozdíl od o něch dvou žerpů. Takže já přerušuji toto zasedání, ale budeme pokračovat v 11.15 a já doufám, že eh, pokud se sami nebudete moci zúčastnit, že tady eh, pošlete někoho za sebe, kdo bude moci hovořit vaším jménem. Jde tedy o to, abychom dosáhli výsledku, který si přejí koordinátoři, což je, aby náš výbor, který je zodpovědný za sociální agendu, byl tím či oným způsobem zastoupen 17. Eh, listopadu. Děkuji a nyní 25 eh, minut přestávka. Uvidíme se 11.15. I couldn't do it.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 Uh, uh, eh, děkuji vám, že jste se vrátili. My jsme dokončili hlasování poněkud dříve, než jsme původně čekali. Udělali jsme si tedy přestávku. Vítám vás zpět na zasedání. Budeme pokračovat bodem 8 nad našem dnešním programu a to je prezentace aktuálního stavu eh, k procesu vyhlášení sociálního pilíře. Já bych eh, začala tím, že dám slovo našim šerpům. To je pan Fanden den Kendelare za EPP a poté paní Maria Joao Rodriguez za socialisty. Takže pan Fanden den Kendelare. Děkuji, kolegové, děkuji, paní předsedkyně. 7. září jsme mm, paní Rodriguez a já a byli eh, učeni za šerpy pro toto téma. Je to pro nás eh, velká čest, eh, protože to je jedinečná příležitost vyhlášení na sociálním summitu, to je prostě rozhodnění sui generis a podobného charakteru musí být také rozhodnutí. Konference předsedů se domnívá, že Evropský parlament k deklaraci eh, sociálního summitu může přispět nejlépe takovýmto eh, způsobem, eh, tedy účastí šerpů na politické události 17. listopadu. Chceme přispět ke sociálnější Evropě. Proklamace bude podepsána předsedy Evropské komise, Evropského parlamentu a e, předsedou rady. Současně to bude předseda estonského předsednictví. Naše e, role šerpů, a to mohu mluvit za všechny, jsme se rozhodli, že tento úkol provedeme co nejlépe a co nejčestněji a v souladu se zprávami, které jsme dříve schválili. Všichni tři šerpové budeme také usilovat o podobu, která je nejbližší našim reportům. Proběhly tři neformální trialogy. Na prvním z těchto trialogů parlament předsednictví Rady a komise se rozhodli, že proklamace a jejich 20 principů nechají bez změn. E, to se tedy stalo preambuli toho textu. E, ta preambule byla velice vyvážená venek. bylo ovšem e, zároveň bylo jasné, že je zde prostor pro diskusy, zejména v radě. Já se zmíním o dvou aspektech a potom dám slovo paní kolegyně Rodriguez. Eh, první obava, která zasněla v radě, eh, byla finanční dopad. Rada měla rozhodnout, eh, to, aby finanční rovnováha ženských zemí nebyla tímto prohlášením dotčena. A v souladu s článkem 154 eh, to musí být. V podstatě tam je prohlášeno, že členské země musí být schopny řídit své finanční záležitosti a nesmí být narušena jejich finanční rovnováha. Druhý bod eh, byla působnost, eh, tedy bod obav pro radu. Máme tedy text, který je v souladu se smlouvami a který opět je v dobrém souladu eh, se zprávami Evropského parlamentu. Říká se, že eh, toto se týká zejména tedy eh, členům eurozóny, ale má dopady i na další členy Unie. No a další, a to je ten nejvýznamnější otevřený bod po Romě, to ponechám eh, paní kolegyni. Eh, já bych tedy závěrem chtěl říci, že neformální dialogy byly zatím velice otevřené a konstruktivní a já předpokládám, že vzhledem k atmosféře, která panuje jednacího stolu, eh, bude v příštích dnech dosaženo výsledku, který bude poměrně pozitivní pro Evropský parlament. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dávám slovo paní Rodriguez. Já eh, ve výboru Empl eh, budu ještě mm, budu se sem vracet s dalšími zprávami. Především chci poděkovat za tuto příležitost, protože členové tohoto výboru si přejí být plně informováni a sledovat další vývoj. Za druhé, jak řekl pan kolega, došlo k kontaktům mezi třemi institucemi, kontaktům neformálního charakteru, tak, aby se usnadnila možná dohoda a rovněž, aby se usnadnil diskuse, diskuse mezi ministry. neformální trialog sehrával pozitivní a konstruktivní roli. A jak pan kolega právě řekl, máme zde významné přísliby. Nyní se blížíme k závěru. ta proklamace, která má být schválena, má dát obrovský eh, politický impuls budování sociální Evropy, eh, která čelí novým výzvám. Tento okamžik se blíží. Máme být na co hrdí. Zpráva parlamentu, kterou podpořilo pět politických skupin, tuto je reflektována v této proklamaci těch 20 principů, které jsou zde zahrnuty, plně reflektují naše debaty a my předpokládáme, že to vyjednávání je tím pádem uzavřeno. Co se týče preambule, i zde eh, došlo k významnému zblížení stanovisek. Především jsme zajistili, že ten pilíř bude platit pro všechny členské země, nikoli pouze eurozónu, neboť e, toto byla jasná pozice od začátku e, toho, co se zabýváme těmito problémy. <clears throat> Za druhé bylo vyjasněno, že Evropská unie musí mít své reálné kompetence. Dále zde máme e, odkaz na nutnost zajistit fiskální odpovědnost a že je třeba ponechat členským zemím manevrovací prostor pro řízení vlastních rozpočtových financí. A teď nám zbývá ještě poslední problém. Ten se týká postupu, který je třeba Eh, jak si, kterým je třeba se eh, řídit, eh, pokud se týče tohoto sociálního pilíře. Samozřejmě máme dialog s komisí, ale nyní rada navrhuje přidat do celé věci pojem, který pro nás není přijatelný. A sice jde o toto. aby byly, eh, byla principy a práva prosazovatelné, jsou žádoucí příslušná opatření, která se přijmou na příslušné úrovni. Toto je mm, naše původní formulace a, a eh, rada navrhuje eh, změnu, a sice, aby to bylo aby tam byl dan podmínovací způsob. Ne tedy vyžaduje přijetí příslušným opatřením a podobně, ale vyžadovalo by přijetí těchto opatření. Já musím říci, že tuto změnu jako parlament nemůžeme přijmout. Buď to je kondicionál, to je prostě podmínovací způsob. Toto je nejasný jazyk. Toto do proklamace nepatří. Tam prostě to, takové to eh, podmíněné hypotézy v proklamaci nemají co dělat. A náš druhý argument je tento. My si přejeme, aby evropský sociální pilíř byl důvěryhodný aby splňoval očekávání veřejnosti, která jsou vysoká. Já tedy eh, směrem k radě říkám, rozmyslete si to, prosím. Protože v EPSCO není eh, dost dobře možné, že abyste se shodli na něčem, co bude kritizovatelné, veřejně kritizovatelné, poněvadž je to formulace nevhodná pro veřejné prohlášení. Čili toto je moje stanovisko pro KOREFR a následně EPSCO. Ale já doufám, že do zítřejšího zasedání KOREPERu se podaří najít řešení a že tedy nastanou skutečně vhodné podmínky pro vyhlášení toho pilíře Göteborgu a předpokládám, že zde bude příjemná, přítomná také silná a reprezentativní delegace Evropského parlamentu. Děkuji vám oběma a hm, já dávám slovo nyní panu Kasovi za EPP. Dobře, eh, my jsme už eh, měli možnost Eh, se o tom pobavit na úrovni koordinátorů. A myslím, že je dobré, eh, aby eh, se tato debata odhrála také na úrovni výboru. Především si poděkovat šerpům za práci odvedenou na tomto unikátním a významném projektu, projektu Sweet Generis. Je to skutečně důležitá příležitost a my všichni eh, chceme tvrdě pracovat na všech těchto principech a očekáme, očekáváme eh, silnou podporu eh, od všech institucí. Toto je situace, která vlastně není něčím víc nežli politickým prohlášením. Žádné závazky z toho nevypl, nevyplývají. Já se eh, obývám, že obávám, že i když si budeme přát, eh, aby eh, naše, naše formulace byly schváleny, nedávejme dalším institucím příležitost, aby začali rozebírat některé části našich formulací. Já eh, bych doporučil, abychom si uvědomili, že stoprocentní vítězství neexistuje. Vyjednávejme s druhými dvěma institucemi a já si nemyslím, že jedno slůvko nestačí na to, abychom řekli ne, tak toto nepřijmeme. Vyjednávejme, buďme velkorysí, snažme se dosáhnout dohody se všemi institucemi, abychom nezmarnili tuto unikátní příležitost. Je třeba ukázat radě, že my jsme připraveni vyjednávat a Eh, jsme ochotní na tom dále pracovat. Já vám tedy děkuji za vaši eh, práci, bylo toho opravdu hodně a prosím, eh, dejte do toho trošku, trošku více velkorysosti. Děkuji, pane Kaso. Není paní Jongerius. Děkuji. Já bych také chtěla nejdříve poděkovat šerpům, za odvedenou práci a ačkoliv já eh, obvykle se považuji za velkorysou, eh, tak tady mám určité pochybnosti. Já myslím, že je důležité, aby to tady zaznělo na eh, této na tomto výboru pro zaměstnanost. Mám totiž obavy z toho, že ačkoliv jsme absolvovali neformální jednání, pořád nám tady přetrvává otázka zastoupení výboru MPL v těchto jednání. Já jsem na koordinátorech nahrazovala Jutu Steinruck a tam de facto vyvstala otázka předsedkyně výbore, výboru MP, aby byla přítomna u tohoto jednání. A bohužel jsme se doslechli nešťastné zprávy o Tomasi Hendlovi. Přejeme mu všechno nejlepší. Ale myslím, že on rovněž nebyl přizván osobně eh, jako osoba, nýbrž jako předseda. Ovšem on, když tedy nemůže sám zastupovat někde výbor, tak tady máme prvního, druhého, třetího, čtvrtého místo předsedu. A já myslím, že to je také něco, co teď musíme použít. Protože je čas rozhodnout se, jestli se toho budeme účastnit nebo ne. Druhá pochybnost pro mě je ten text jako takový. Samozřejmě eh, neoficiální trialog to je svým způsobem výhoda, ale má to i nevýhodu. Eh, prostě snažíme se jakoby eh, rozhlížet ve tmě a celkový obraz z toho není jasný. Já myslím, že by bylo dobré kdybychom ještě před konferencí předsedů dali předsedovi Evropského parlamentu povolení podepsat tuto deklaraci v Jeteborgu, Já myslím, že pak bychom se mohli podívat na celý tento text zde ve výbory, ve výboru Empel. To by byl to by byla ta procedurální stránka. A jinak, co se týče obsahu, tak mně se zdá, že bylo dosaženo značného pokroku a já vám za to děkuji. Protože podle mě eh, v té sociální oblasti je třeba pokročit dál. Lidé to očekávají. A samozřejmě je to příspěvek těm třem A e, Jean-Claude Junckera v prvním proslovu ke stavu Unie. Takže já chci skutečně e, složit poklonu našim vyjednávačům a myslím, že se kloním spíše e, k tomu, že je to všecko v dobrém stavu. Jinak pokud se týče té formulace první části deklarace, pokud by to bylo skutečně v takovém tom podmíňovacím duchu, pak z toho jasně vyplývá, že mm, proti e, vysokým očekáváním tady budou chápé výsledky. A jestliže hovoříme o důvěře evropských občanů v evropský projekt, Eh, tak to je asi to nejhorší, co bychom si tady mohli dovolit. Eh, takže tím bychom mohli situaci naopak pokazit, než zlepšit. Děkuji, pan Pirinsky. Make a short Děkuji. Já bych jenom v krátkosti se vyjádřil a poprosil vás o pokyn, jak máme postupovat, když pan Kasa odešel ze sálu. A já jsem v podstatě chtěl reagovat na jeho vystoupení, tak eh, prosím, můžete tedy, až se vrátí, mu sdělit, co jsem... A pan Kasa se vrátil do sálu. Pane Kasovi, právě jste zprostil eh, paní předsedkyně dalšího úkolu, který jsem jí chtěl dát. Já jsem chtěla říci, že se chci eh, vyhnout v této situaci mm, dlouhým projevům, ale jde o to, jestli to stojí za to. Stojí to za to zničit takovou to ohromnou strukturu, do které jsme vložili tolik energie. Já, se, já to obrát, já tu otázku obrátím. Proč se ráda najednou rozhodla takto? Neměli bychom požádat radu, aby celou věc vážila právě s těmi argumenty, o kterých jste hovořil vy. Je to pro radu klíčové? Pokud to je klíčové, tak se musíme potom pustit do věcného obsahu argumentace rady. Chceme vědět, proč, proč to chtějí předložit takto. Jak už mi říkali, jednak je zde tedy otázka podmíněnosti a pak je zde otázka kvalitativního oslabení politického sdělení a já bych do toho vnesl ještě třetí argument. Co se týče toho slovíčka vůd neboli podmiňovacího způsobu, je to právní nutnost, aby tyto principy si vyžadovaly další předpis za účelem prováděcího aktu? A nebo je třeba jiného kroku? Co vlastně to slovíčko would bude přesně znamenat v tomto kontextu je to podle mě nesmysl. Pane Kasa, já bych vás poprosil opravdu, abyste nějak si uvědomil, že zanesení tohoto slova do textu poté, co na tom textu kolegové pracovali tak dlouho, a najednou se tam objeví tohle nové slovo, tak eh, je to vlastně úplně nový celý proces vyjednávání. Já si dokonce dovolím říct, že je to postup zcela nezodpovědný z vaší strany. Chcete vystoupit, pane Kasa? Jak už jsem říkal, já jsem chtěl, aby ostatní hovořili a vystupovali více než já, ale Otázka už padla a je na moji adresu. Já nevím, jestli pan Plzeňský ví, že my jsme se před dlouhou dobou rozhodli, že pokud možno nebudeme nic měnit z toho balíčku, protože jinak se to celé rozpadne. Pokud rada chce protestovat, tak vy jim vlastně tím dáváte možnost protestovat kvůli jednomu slovu. Šerpové vědí, jak citlivá otázka to je a jak je to celé na hraně. A já se snažím říci, jestli to slovíčko vůd je opravdu tak zásadní, že by mohlo, opravdu jenom mohlo nakonec vše změnit. Já nejsem někdo, kdo by to celé pozastavil. Já jsem velmi demokratický jako koordinátor, ale tohle je tak důležitý moment, tak uh, unikátní příležitost svého druhu, že já bych skutečně navrhoval jednat eh, v dobrém víře, snažit se být k tomu otevřený, snažit se o pozitivní přístup a snažit se uh, Eh, to nebrat jako jednosměrnou cestu, ale jako cestu, jako něco za něco. Paní Lamač, děkuji. Já bych navázala rovněž také na to, co zaznělo. A je to i o vlivu výboru pro zaměstnanost. My jsme se snažili do toho zapojit a já bych ráda, abychom se ten prostor, který jsme se vytvořili, zachovali v rámci celého procesu. A my se k tomu budeme vracet jako výbor, protože se budou řešit další kroky. Co s tím? Ono totiž prohlášení jako takové, to je vynikající, ale pak je třeba něco hmatatelného vytvořit a už jenom otázka editace, jestli je tam Shell a May, to je diskuze, kterou s radou vedeme v podstatě na každém trialogu a když eh, se podíváme na jakékoliv prohlášení, tak je potřeba tam mít něco trochu pozitivnějšího, zvláště tehdy, pokud eh, členské státy mají mít jasno v tom, jaké zde eh, figurují jejich kompetence. A já si nedovedu představit, že by členské státy neměly činit kroky k sociální Evropě. Je to samozřejmě součást jejich práce, jejich vlastních snah, jejich vlastního zájmu, je to součást jejich vlastních národních závazků, co se týče sledování udržitelných eh, cílů. To je všechno velice úzce provázáno se sociálním pilířem. Takže i eh, udržitelné cíle tam je třeba eh, vymícení chudoby. To samozřejmě patří do sociálního pilíře a já si tedy myslím, že by členské státy mohly postupovat nadšeněji a dynamičtěji ve svých krocích, ale jak říkám, vždycky je to tak, že na triologu se objeví toto téma. A když se vrátíme k těm krokům, které následují po prohlášeních, tak zde je třeba také se zamyslet nad tím, jak do toho všeho zasáhne parlament můžeme předpokládat, že zde bude existovat určitá legislativní iniciativa a politický dialog toho měkkého typu, ale ať už je to, co je to, my bychom se toho měli účastnit, měli bychom zde mít svůj prostor a svoji možnost se vyjádřit. A tohle prohlášení by mělo proběhnout. Já doufám, že ty tři instituce tam budou všechny silně zastoupeny, protože pochopitelně parlament je přímo volený a z toho titulu by tomu tak pochopitelně mělo být. V rámci tohoto výboru, v rámci celého parlamentu je třeba si ujasnit, jakým způsobem se ujmeme naší role, aby to nakonec nebylo jenom prohlášení na papíře, aby to nebyl nakonec nějaký nádherný rukopis. To nestačí, potřebujeme určitě víc. Takže my na úrovni koordinátorů, stejně jako na úrovni výboru, budeme muset eh, zvážit, jak to uchopit. Děkuji a prosím pana Šusta. Myslím, že je velice důležité, abychom dospěli ke kompromisu. Eh, ten kompromis ovšem musí mít eh, jaksi cosi do sebe obsahově, jinak by to přijatelné nebylo, protože my jako parlament eh, nemůžeme tady působit pouze jako fíkový list, proto, že eh, no prostě, aby to nevypadalo tak, že to není myšleno vážně s tím sociálním pilířem. A já myslím, že je tedy zvláštní, že tady probíhá takový celkem eh, dlouhý spor a myslím si, že pokud tedy to je něco, co opravdu chceme, tak eh, musí následovat legislativa. Ale pokud tam napíšeme, že by bylo zapotřebí legislativy, tak to si necháváme otevřená zadní dodatka s tím, že prostě v příští leté budeme debatovat o tom, jestli to bude nebo nebude. A my musíme radě říci, že my jsme zastánci principů a ty si prostě vyžadují Eh, aby byl eh, přijat zákon. Ale pokud tam bude to, ten podmíňovací způsob, tak eh, okamžitě vystává podezření, že některé členské země to nechtějí, že se k tomu tady jaksi hlásí, ale mm, nakonec se do toho nebudou nijak zvlášť hnát. A to je otázka evropské důvěryhodnosti. Jak říká paní Rodriguez, prostě velký problém je v tom, že mnozí mají pocit, že v té sociální oblasti ta Evropa se to příliš eh, nebere k srdci. Ale prostě jde jenom o proklamaci a je to vyjádření vůle a tam prostě žádný podmiňovací způsob k tomu nepatří. Děkuji, Claude Rola. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je to téma, které se nás výsostně týká a e, náš výbor tady musí mít e, své místo. Ale úplně nejdůležitější je to prohlášení zajistit. To prohlášení má dva prvky. Jednak e, samozřejmě jde o pravomoce e, efektivní v konkrétních e, Eh, situacích, ale pak je tady také otázka silné symboliky a my víme, že v politice je symbolika něčím, co má svůj velký význam, může být velmi aktivní, může eh, na věci hodně působit, takže Eh, my tady nemáme právo eh, zklamat, ale dvě eh, věci by to zklamání mohly přivodit. Například nedostatek jasnosti, ale co by bylo největším zklamáním, představte si, že by to nakonec byl neúspěch, že by žádné prohlášení nebylo, tak to si myslím, že by vedlo k obrovskému zklamání těch, kteří si tolik přejí, aby došlo k pokroku v oblasti sociální Evropy. Já osobně Eh, bych dal přednost tomu, aby rada neměla to stanovisko, které má ale mám chuť říct, eh, že ho bohužel má. Eh, a my to musíme vzít v úvahu. Já tady nemusím kolegyním a kolegům vysvětlovat věci, které všichni dobře znáte. Vyjednávání k problematické věci je prostě takové, že jedna část má stanovisko A, druhé má stanovisko B a pak, eh, aby to fungovalo, eh, tak se dojde k řešení C. Není to ani A, ani B, ale je to nové řešení C. A já si myslím, že my eh, v, tomto, v této budově máme velkou, velkou schopnost vyvázat se z nepříjemných situací a dospět k nějakému úspěchu. Děkuji, paní Ala. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice ráda, že toto jednání probíhá eh, kolem takovéhoto semantického problému. Už dlouho jsem na ničem takovém nebyla. Eh, a my vlastně přitom zapomínáme na eh, samotný obsah tohoto prohlášení. Myslím si, že nejsou žádné velké problémy eh, s těmi 20 body, které jsou tady uvedeny. Je to docela mimořádné. Jde o velice banální a velice obvyklé prohlášení, Eh, programu, eh, programu, eh, který by mohl být programem nějakého prezidentského kandidáta v jakémkoliv státu. Je to velice široce koncepováno, vše jde tím nejlepším možným směrem. Tři čtvrtiny těch slibů nemohou být realizovány, protože jsou nerealizovatelné především na evropské úrovni, protože ať už bude preambule formulována jakkoliv, tak ta preambule sama o sobě nese v sobě řadu úplně smrtících paradoxů paní Lambert má určité obavy ohledně budoucnosti tohoto prohlášení já si myslím, že to prohlášení spolu v sobě už nese zárodky e, programovaného neúspěchu. Historie je prý respektována, no tak to není. Říká se, že by e, eurozóna měla být cílená a e, měla by být privilegovaná a zapomínáme, že v eurozóně je o 2% vyšší nezaměstnanost než jinde. Hovoří se o potlačení důsledků krize, proto prý vyhlaš, vyhlašujeme toto, tento režim a při Přitom bychom měli eh, říct, že právě různé evropské konstrukce, které vznikly, jsou částečně zodpovědné za to, že se stále nedaří dospět k nějakému růstu útěk našich mladých a nezaměstnanost mladých zůstávají stále velice zneklidňujícími fenomény. My jsme si to naposled uvědomili na cestě v Chorvatsku. Pak je tady otázka dumpingu. Mohli bychom eh, zrušit článek 12 až 15 eh, koordinace sociálních systémů a směrnici o, vyhlaš- o vysílaných eh, pracovnicích, aby dumping zmizel protože víme, že eh, průměrné eh, mzdy se pohybují na škále od jedné do deseti v celé Evropě, takže takovýchto bodů je tam čím dál tím víc a to znamená, jak to také pan řekl. Eh, Roland řekl, bude to symbolika, bude to komunikace eh, a Evropané už nemají na symboliku zrovna náladu. Chtějí prostě konkrétní výsledky, chtějí, aby zaměstnanost rostla, aby tady prostě nebyla situace, ve které 27% aktivních občanů napříč Evropou eh, byli Eh, mimo eh, práci a to má samozřejmě obrovský důsledek pro sociální zabezpečení, protože ti, kteří eh, nemají práci, také nemohou odvádět sociální dávky a to je blížící se katastrofa pro otázku mm, mm, penzí. Eh, takže já vám navrhuji, abyste společně s námi eh, si uvědomili, že velké prohlášení, velká prohlášení jsou fajn, ale že bychom měli být obezřetnější co do obsahu. Děkuji. Pan Kasa si žádá slovo ještě jednou. Já chci jenom všem připomenout, že dnes se tady eh, nesetkáváme proto, abychom cokoliv měnili. Dnes máme být svědky určité prezentace, jak jste asi slyšeli jsou tady lidé, kteří jsou proti tomuto prohlášení, proti jeho schválení a podepsání. Takže buďme tady obezřetní. Jsou tady věci, které se mi nelíbí, jako člen EPP v tom prohlášení, ale jsem připraven eh, prostě to položit na oltář pro dobro toho, co bylo naplánováno. Není to jednoduché, a všichni víme, že výbor už nebude mít eh, možnost měnit ten obsah. Já se omlouvám, ale tohle přesně jsem říkal na samém počátku. Měli jsme zprávu, měli jsme diskuzi k těmto otázkám, my už teď nebudeme měnit eh, obsah, eh, podstatu věci Protože pokud bychom se pustili do diskuze o podstatě a co by se tam mělo objevit, no tak to je otevírání pandořiny skřínky. Každý bude chtít začít něco měnit. Tuhle větu, tamhle větu, tenhle odstavec, tamhle odstavec a budeme v problému. Takže prosím, tohle ne. Ten úplně nejlepší možný postup eh, parlamentu, my jsme prostě se s tím eh, srovnali, já s tím souhlasím. Máme každé, z každé frakce jednoho eh, zástupce, máme dva šerpy, pokud to nebylo, e, nebylo odsouhlaseno, no tak teď už prostě je pozdě, nemáme tolik času, buďme obezřetní, nekomplikujme věci víc, než ještě jsou. Omlouvám se, že jsem si znovu vzal slovo, ale tohle jsem prostě musel říct e, předsedkyně, děkuji. Je tady ještě jeden, který se e, hlásí po druhé, pan Perinský já jsem poprvé vystoupil s otázkou a ne s prohlášením, dokud to, to, to mohu uvést jako svoji omluvu, že znovu vystupuji. Paní Lambert řekla, že opakovaně e, tady je ten problém s radou ohledně výrazu jako shell, may a samozřejmě nejde o lingvistickou otázku, ale o podstatu. A tady v tomto případě nejde o shell nebo may, eh, protože ten text eh, obsahuje prostě zásady a práva eh, pro to, aby to bylo právně vymohatelné. Takže tady jde o to, že se žádá, aby byla přijata příslušná legislativa na příslušné úrovni. A rada teďko říká, že Eh, by tam bylo potřeba uvést would require. A my přece chceme tím prohlášením demonstrovat politickou vůli a chceme demonstrovat eh, politickou eh, vůli v tom smyslu, že ty, těchto několik principů v eh, příslušném čase podle unijní legislativy a vnitrostátní legislativy, podle vůle vlád a parlamentů si najdou cestu k implementaci. Víc ne, víc a méně také ne. Pan Ruan řekl, co by bylo větším zklamáním. Eh, být eh, prohlášení s výrazem would, anebo nemít prohlášení. Já osobně si myslím, že eh, mít takovou kvaz, takové kvazi prohlášení s jakýmsi očekáváním, ale velice slabou politicky, je horší, než nemít takovéto prohlášení. A je třeba jasně říct, za čím si stojíme. Já si myslím, že jsem asi někoho, kdo žádal o slovo, opomenula. Ne, dobře, zdá se, že tomu tak není. Takže bych požádala, zda eh, nám tu situaci ještě může stručně okomentovat komise. Pan Serves, prosím, můžete něco říct? Děkuji vám za tuto příležitost eh, říct pár slov na vašem výboru. Nejprve bych chtěl Eh, poblahopřát šerpům za odvedenou práci. Ta práce je excelentní a eh, díky ní se dostáváme velmi blízko možné dohodě. Eh, ten text se nám jako komisi jeví jako velmi dobrý text. Šerpové už to řekli, ale já bych to s dovolením zopakoval. Skutečnost, že principy jsou nyní na stole, a že vlastně byly odsouhlaseny členskými státy, včetně některých, některými lidmi, kteří eh, hleděli dost negativně na samotnou koncepci sociální konvergence, to nám vše připadá velmi pozitivní. To, oč, eh, teď, o čem teď diskutujeme, je samozřejmě velmi komplexní otázka. A pokud bych mohl, tak bych s dovolením tady uvedl takové vysvětlení textu. Tento bod úvodního ustanovení hovoří o stávajících právech a já si myslím, že není diskuze v radě ohledně skutečnosti, že stávající práva jsou právně vymahatelná. To je prostě fakt. To, na tom se všichni shodneme. Myslím, že diskuze se odehrává kolem těch nových principů. Principů, eh, které ne, vlastně dnes nepředstavují něco, co by bylo právně vymahatelné, protože nemáme směrnice k těmto věcem a jsou to nové principy, eh, to znamená, že tady není eh, u nich právní implementace. A to, co si myslím, že chtěli členské státy, e, jenom teď reflektují to, co členské státy řekly v Korepéru, prostě chtěli e, jasně říct, že to, co je uvedeno v těch zásadách, e, aby bylo jasné, že to nevytváří právní, nějaká právně závazná práva per se. A to je něco, co samozřejmě komise musí přijmout, protože to, co eh, členské státy žádají, odpovídá tomu, jak zní smlouva. Takže my souhlasíme eh, s touto koncepcí. Otázkou je, jak tuto koncepci převést do nějaké věty. A tady některé členské státy eh, navrhly přidání výrazu would. Já souhlasím s tím, že to není velice elegantní formulace, vytváří to takovou, takový dojem, že se jedná o jakousi fakultativní záležitost, že to je prostě možnost, ale pokud když si to přečteme v, té, v tom celku, tak to vlastně odpovídá tomu, co jsme chtěli sdělit u těch nových principů, které ještě nejsou eh, vlastně zakotveny v nějaké, na národní či unijní legislativě, tak prostě potřebujeme vytvořit eh, časem nový právní nástroj. Takže to je vlastně krátké vysvětlení té debaty. A eh, souhlasíme samozřejmě s tím, že formulace, kterou navrhly členské státy, není dost elegantní a my jsme teď navrhli eh, díky společnému úsilí se šerpy novou formulaci. Would by bylo zaměněno za should, což by dalo novou nianci textu. Bohužel řada členských států států nesouhlasí s touto alternativní formulací. Myslím si, že nejde tolik o substanci, eh, o, o meritum věci, ale spíš o Eh, takový ten osobnější přístup. Eh, některé odstavce v tom textu nejsou dost elegantně formulovány a ty členské státy, které nesouhlasí, eh, se ptají, proč prostě znovu tady trváte na tom novém výrazu should místo would. Teď vlastně se diskutuje hlavně o tom, zdali budeme v diskuzi pokračovat a zdali, když budeme v té diskuzi pokračovat, to celé znovu vlastně nerozmotáme a nerozbijeme. Byla to velká výzva, velká, velký úspěch, že parlament, komise a rada se dostávají velmi těsně k dohodě a tady se vlastně teď diskutuje o, jedné jedin, o jednom jediném slovu. A otázkou je, kterou vy si musíte položit, na kterou vy musíte odpovědět, zdali touto diskuzí o jednom jediném slovu nehrozí, že bychom roz rozbili celý ten pilíř sociálních práv. Děkuji, pane Zavrosi. Takže vraťme se k šerpům. Pan van den Kendle, prosím, vaše připomínky k diskuzi. Ano, děkuji vám všem za to, že jste eh, tady s námi sdíleli na eh, zory na probíhající diskuze. Je to prostě situace sui generis a situace, ve které mám při eh, dalším briefingu prostřed vyjednávání trialogu je také něco jako sui generis situace, ale je to možná dobrá praxe, kterou bychom se mohli řídit i v dalších situacích. Myslím si, že během našich vysvětlování eh, je řada věcí vyjasněna. EPSCO, rada EPSCO má svou vlastní pozici a svou vlastní dynamiku, odlišné od parlamentní a to také všichni tak vnímáme. Jsme blízko konci a máme samozřejmě za úkol, abychom nenechali projít eh, tuto šanci. Eh, myslím si, že pan Roland tady pragmaticky naznačil, že musíme najít řešení C, které by vyhovovalo oběma institucím. A zase ten text nemůžeme být, nemůže být nějakým vyprázdněným eh, vyprázdněným textem. To si všichni uvědomujeme. Eh, když bychom hovořili o předsedovi jako třetím šerpovi, takže osobně řečeno bych byl rád, kdyby to byla, eh, bylo pozvání na, eh, vzhledem k funkci a ne k konkrétní osobě, ale to musí rozhodnout konference předsedů. Zrovna tak jako musí rozhodnout, zdali eh, ještě se znovu ten text dostane do rukou výboru. Co se to týče, tak sdílím názor kolega Rodrigueze. My potřebujeme na samitu být silněji reprezentovány, reprezentováni abychom také mohli lépe podpořit dokument. A co se týče symboliky dokumentu, o tom jsme také dnes hovořili, tak eh, myslím, že míra symboliky je velmi důležitá a všichni víme, že symbolický aspekt toho prohlášení je důležitý a osobně Eh, musím říct, že jsem byl velice rád, že Evropský parlament tady vyjednává eh, tento dokument. Dovedu si představit jiné scénáře, eh, ve kterých by naše úloha byla mnohem méně viditelná a důležitá. Ale jak paní Lambert řekla velmi správně, máme určitý úkol a zároveň je to také výzva, abychom skutečně také hovořili o naší úloze v té fázi po prohlášení. Musíme se prostě eh, také podílet na realizaci Evropského sociálního pilíře. Takže já vás všechny vyzývám, abychom vedli diskuzi o naší budoucí roli a bude lépe, když tato diskuze bude dřív než později. Eh, děkuji paní Rodriguez. Já také souhlasím s kolegou, že pokud jde o zapojení výboru EMPL, tak by bylo dobré, kdyby e, prostě předseda nebo místo předseda zastupovali výbor jako celek. Nicméně, jak vidíte, e, blížíme se k závěru a proto zapojení výboru EMPL eh, a informování výboru je velmi důležité. Tato diskuze pro nás byla nesmírně užitečná a já věřím a myslím, že opravdu musíme, aby se to prohlášení eh, prosadilo na summitu v Göteborgu a doufejme, že parlament bude správně zastoupen eh, se všemi frakcemi, které si to prohlášení přejí. To by bylo velmi silné sdělení. Rovněž chci zdůraznit, že bychom v tomto trialogu eh, mohli získat významné uznání našich stanovisek. Především, eh, a také, k tomu tak, také tomu tak bylo, sociální partneři, to první věc, a rozsah toho pilíře, e, to, že by se vlastně to mělo týkat všech členů Unie a ne pouze eurozóny, to jsou dvě velmi důležité věci. A poslední palčivé téma. Jak někteří e, členové výboru zdůraznili, e, nejde pouze o slovo, jde o záměr, o postoj a o samé o samý osud tohoto prohlášení nemůžeme vyvolat dojem, že s tímto prohlášením oznamujeme 20 dobrých zásad pro zlepšení e, pracovního života a pracovních podmínek evropských občanech na jedné straně, ale že ve stejném prohlášení říkáme, že ta, e, ty zásady máme rádi, líbí se nám, ale stále ještě potřebujeme čas, abychom prodiskutovali, zdali je implementujeme či ne. To přece není sdělení, které můžeme vyslat do světa. Takže já věřím, že parlament e, by měl říct, že slovo would skutečně není možné, že to nemůžeme připustit. Z tohoto důvodu, který jsem teď řekla. A když máme situaci, a ono se to tak často v trialozích e, stává, e, tak úlohou předsednictví je najít dobrý kompromisní e, druh řešení. My jsme vůči tomuto otevření, to zdůrazňuji, ale vysvětlili jsme to jasné a myslím si, že to je taková základní politická moudrost. Neproklamujme něco a ve stejném textu neuvádějme, že to ještě budeme e, diskutovat, že budeme ještě diskutovat, zdali to implementujeme či ne. E, neříkejme toto ve stejném textu, kde vyhlašujeme své principy. Pan Kasa? Just to be clear here. Já jenom abych to vysvětlil. Já nesouhlasím s stanoviskem uh, paní Rodriguez. Ona zastupuje je v tuto chvíli. Ale její stanovisko není stanovisko většiny. Nebuď, buďme tedy zde opatrní. To nemá co dělat uh, s osobním stanoviskem někoho z nás, někoho z naší skupiny. Tohle má být možnost, jak se sjednotit a jak se snažit, aby rada a komise byly na jedné straně. My nemáme tolik času prodiskutovat všechny tyto otázky. Je to nezávazné prohlášení, takže nedělejme z toho něco většího, než to, co to opravdu je. Když se snažíme o vyjednávání o tom, co říkala zrovna paní Rodriguez, tak buďme prosím opatrní a hovořme v tom duchu, že zde zastupujeme celý výbor a ne pouze jeho součást. Paní Angeries, prosím. Já si jenom říkám, jestli pan Kasa tím míní, zda bychom o tom tedy měli hlasovat nebo nikoli, když říkáte, že paní Rodriguez nepředstavuje většinu výborů, tak já nevím, jak jste se do té debaty tedy dostal vy, jestli jste měl hlasovat. Pro mě je zde důležité, A to si myslím, že je to opravdu zásadní. To je vlastně ta zákle, to, ta zákle, to zák, ten základní předpoklad. Nejde jenom o dobré zasedání v Kotenberku, ale o více než symbolické sdělení občanům v Evropě od okamžiku zasedání Kotenberku. Jestli o tom opravdu chcete hlasovat, tak já stejně myslím, že nemůžeme hlasovat teď. No, to jsem chtěla říct, my nemůžeme o tomhle hlasovat, protože pokud eh, bychom se, by se hlasovalo, tak otevřeme pandořinu skříňku a šerpové to vědí, že opravdu my nemůžeme v téhle věci vůbec nic měnit. To by bylo pro nás všechny velmi špatné, i pro socialisty protože by to bylo horší a horší. Možná by nakonec tedy jsme se scházeli neustále opakovaně v Gotenbergu. Já jsem to neříkal, protože jsem to říct chtěl. Já jsem to říkal, protože jsem reagoval na to, co říkala paní Rodriguez, tak jsem jenom chtěl říci, snažme se o to, nějak sjednotit tu většinu v tomto výboru, v tomto parlamentu a ne jenom vnímat toto prohlášení jako vaše vlastní stanovisko. Každý k tomu může mít své vlastní stanovisko, osobní stanovisko. Není možné, abychom to vnímali jako osobní stanovisko. Je to něco, co má představovat stanovisko parlamentu. Proto nechci hlasovat, proto nechci k tomu otevírat širokou debatu. My máme k dispozici dohodu a to nejhorší, co můžeme udělat, je říci, pojďme, budeme o tom debatovat, protože potom jenom po, po, napomůžeme ostatním, aby se do toho pustili. Děkuji. Děkuji. Já nevím, jestli s tak málo poslanci v sále bychom se vůbec dostali k jinému výsledku. Chcete ještě k tomu slovo? Já myslím, že v první řadě je skvělé, že k tomu probíhá debata že se to téma řeší, že řešíme sociální pilíř, sociální agendu a že vlastně tím se připravujeme na evropské volby. Je velice důležité mít k dispozici program pro socialisty, pro EPP, pro liberály, pro ostatní. Je potřeba mít program, který má svůj sociální obsah abychom se nezabývali jenom technickými záležitostmi, které občany a voliče naprosto a vůbec nezajímají. Je zajímá jejich život, spravedlnost, důstojnost. To je krok správným směrem. Tímhle se zabývat. A já nechci tyhle hodnoty jakkoliv ohrozit. Jenom protože v tuhle chvíli nemůžeme najít řešení k přesnému znění. Nepochybně ta debata bude pokračovat dál, bude pokračovat neformálně, ale možná, že se k ní budeme muset vrátit i formálně. Prosím, nedovolte, aby nám to sebralo energii, kterou máme připravit se jsme v tolika aspektech jednotní a to je velice důležité. Což neznamená, že se k té otázce nevrátíme, to se k ní vrátíme. Ale nedovolte, aby nás to paralyzovalo. Je třeba dosáhnout v Gotenbergu širokého zastoupení, musíme tam být silně zastoupení, musíme silně a jednotně vystoupit a hovořit A už jenom to, že probíhá diskuze, že zde určitý postup, návrh, že je to určitý hybný moment. Už to je velice důležité a já to nemohu uzavřít lépe než takto. My jsme zaznamenali kolem kulatého stolu, že zde existují určité rozdíly v názorech. Neřekla bych, že jsou to propastné rozdíly, nepochybně se vrátíme k tomuto tématu, abychom jej projednali dále. A v tuto chvíli bych vám i šerpům chtěla říci, že zřejmě na toto téma, pokud to bude třeba, se, jedeme znovu a já předpokládám, že tedy takovému návrhu byste vyhověli, kdybychom se na vás obrátili tuto chvíli prosím pokračujeme tak, abychom mohli v Kotenberku na tom neformálním zasedání zasedat tak, aby to dávalo smysl a za výbor samozřejmě nebudeme nikdy spokojeni, pokud výbor, který má zodpovědnost za tento program, by nebyl zastoupen v Kotenberku. Jak říkal pan Kasa a další, samozřejmě, že politické skupiny musí být zastoupeny. Možná je to boj, který prohrajeme, ale musíme se snažit, jak paní Rodriguez a pan Van de Geller říkali, je třeba se této povinnosti zhostit a my se maximálně vynasnažíme a budeme se vzájemně informovat Zřejmě těch zasedání proběhne i více a zřejmě si jich budeme muset naplánovat více. Já vám všem děkuji za účast, děkuji vám za velice důležitou podporu a děkuji vám za vaše vystoupení. V tuto chvíli naše zasedání končí. Děkuji. Yeah, I didn't say when we have next meeting, but that is not